Doufám, že mi věříte, že dodržím svůj slib. Děkuji a sejdeme se na akčním dnu 2012. Přechodíme do hlasování. Pozondek... Budeme pokračovat, čeká nás hlasování. První je eh, jmenovité hlasování k mládeži v pohybu pana Zvera. Já uh, zahajuji hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se. Přijato. Máme zde na programu i hlasování o uh, zprávě paní Hannibal. Vzdělávání v raném věku. Uh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Já blahopřeji oběma zpravodajům. Dále máme na programu hlasování o usnesení eh, dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unii a Islámskou republikou Mauritánii. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o usnesení, kdo je pro, kdo je proti zdržel se, přijato. Blahopřeji zpravodaji. Dále máme na programu dvě usnesení ohledně rovného přístupu k veřejným zakázkám a změna legislativy v této oblasti. Máme zde usnesení čtyř politických frakcí. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola, elektronická kontrola. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Sure. E, przepraszam, odrzucone. E, poprawka dwa Kto jest... Takže zamítl to. Pozměňovací návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A celé usnesení pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Budeme pokračovat a hlasovat o sedmém návrhu krize evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení ceny ropy. Budeme hlasovat o návrhu usnesení pěti politických frakcí. Jmenovete hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ano, tak končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Bod číslo 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Bod číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3. Eh, Jmenovité hlasování pro, proti, zdržel se, eh, hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní celý návrh usnesení jmenovité hlasování. Prosím, zahojí hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. A nyní přejdeme k návrhu usnesení šesti politických frakcí k iniciativě Small Business Act. Bod číslo 9. Oddělené hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 7, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Bod 21. Oddělené hlasování máme tři části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třetí část. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh paní Cavaly paní Cavela, chcete předložit svůj ústní pozměňovací návrh? My jsme dospěli ke kompromisu ohledně vzájemné dohody a je to takto. Poukazuje na rostoucí nelegální obchod s padělanými a pirátskými produkty, dovezenými z třetích zemí, což ohrožuje konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků. My jsme se jako autoři shodli na tomto znění. Děkuji. Děkuji. Jsou námitky? Máte-li námitky, prosím, hlaste se. Nevidím nikoho, že by se hlásil. Takže zde máme pozněvací návrh, ústní pozněvací návrh, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 6. Pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní celé, celý návrh usnesení. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Máme zde ještě zprávu paní Melkies. Blahopřeji. Eh, je to inovace unie k přetvoření Evropy na svět po eh, krizi. Paní Tykau chce vystoupit, prosím, můžete, já bych ráda požádala, aby kolegové hlasovali pro pozměňovací návrh číslo jedna, protože je pro myšlenku, abychom měli uh, více inovativní politiky s tím, že bychom tam eh, z toho vyčlenili znění, které se týká společné zemědělské politiky. Nezlobte se, paní kolegyně, ale tohle není prostor pro debatu. My musíme pokračovat a budeme pokračovat v hlasování. Inovace v Evropě a cesta k Evropě po krizi. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Hlasovali? Končím hlasování. Přijato. A rozděleno na dvě části. Odstavec 128, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní předkládám k hlasování návrh usnesení ve znění pozměňovacích návrhů. Elektronicky ověříme druhou část eh, odstavce 128. Prosím, elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. A nyní zahajuji hlasování k návrhu usnesení se, s pozměňovacími návrhy. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Blahopřeji zpravodajů, zpravodaji, zpravodajce. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru pro zaměstnanost k úmluvě Mezinárodní organizace práce, umluva MOP, doplněná doporučení týkající se osob pracujících v domácnosti. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. To byl pozdě, pozdějací návrh jedna, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Ta. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato. Tři přijenta. Pozměňovací návrh 3 byl eh, přijat a nyní jmenovité hlasování k celému návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne. Končím hlasování. Přijato. Usnesení bylo přijato. Další bod na programu je návrhy usnesení výboru AGRI k rezistanci vůči antibiotikům. Přistoupíme k hlasování, k tomuto nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže prosím, hlasujeme k odstavce 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pod. odůvodnění R. Ještě ověříme bod 21. Zahajuji hlasování, prosím elektronické. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijato. A není bod odůvodnění R. Kdo je pro? Proti? Přijato. A celý návrh usnesení, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní Zpráva paní Šáke, kulturní dimenze vnější činnosti EU. Přistoupíme k návrhu usnesení. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Nyní jmenovité hlasování k bodu 9. Zahajuji hlasování. Ti všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 31. Jmenovité Promiňte, oddělené hlasování, první část. Pro, proti, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 38. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 50 ve dvou částech. Každá část jmenovité hlasování. První část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato návrh usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A blahopřejeme kolegyni. Nyní bychom měli hlasovat o zprávě paní Sanchez Schmidt ohledně uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví nebyla předložena žádná pozměňovací, žádné pozměňovací návrhy. Takže první bod, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, Elektronicky to ověříme. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Celé usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Blahopřejeme zpravodajce. A poslední hlasování dnešního dne je to hlasování ohledně návrhu usnesení Sarajevo jako Evropské hlavní město kultury v roce 2014. Nebyl, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, čili hlasujeme o celém usnesení, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji. A tím končím dnešní hlasování finanční